pokud eh, i měny eh, by, eh, protože potom by bylo možné, že měna ztratí na hodnotě. Děkuji a nyní pan Ody. Pane předsedo, pane předsedo Evropské rady.